je vyhlášení Komise o lidských právech v Iránu. Především se to týká případu paní Aštány a Barami. Slovo má za komisi pan komisař Čeloš. Eh, paní předsedající, vážení poslanci parlamentu, protože e, paní Catherine Ashton nemůže být dnes přítomná, tak po dohodě s ní si dovolím jménem komise e, předložit toto prohlášení. Situace lidských práv v Iránu je předmětem vážných obav během posledních měsíců. Vysoká představitelka Evropské komise Catherine Ashton a její, od, její pracovníci se snažili bojovat proti porušování práv lidí v této zemi. Hodně z vás učinilo to též. Je nezbytné, abychom nadále odsuzovali tyto nelidské praktiky, které bohužel zatím se v Iránu ještě eh, odehrávají. Je tu prohlášení EU které eh, z června, které vyzývalo Irán, aby mm, respektovalo právo na svobodný projev, na spravedlnost a aby zastavilo veškeré porušování práv menšin, žen a podobně. Eh, práva menšin byly předmětem dalších prohlášení Evropské unie v průběhu tohoto roku. EU vlastně nechce od Iránu nic jiného než od ostatních zemí. Jenom vyzýváme její instituce a orgány, ať už veřejně nebo i osobním jednáním zástupců eh, diplomacie, aby tato země tedy dodržovala práva občanů a tak, jak se k tomu iránští představitelé eh, zavázali v mezinárodních eh, dohodách a smlouvách týkajících se lidských práv. Vysoká představitelka a místopředsedkyně Catherine Ashton eh, jednala v Bruselu, v Teheránu a věnovala velkou eh, pozornost mm, situaci paní Sakinek Mohamady Ashtiany. 6. července paní Ashton vydala prohlášení, ve kterém jasně žádala eh, orgány Iránu, aby přeskoumaly případ paní Ashtiany a dalších osob, které byly odsouzeny přičemž byly jasně porušeny mezinárodní normy a to v zemi, kde trest smrti bohužel je stále legální. Tato věc byla také přenesena diplomatickou cestou a jenom samotné, samotná myšlenka kam, kamenování je opravdu něco, co musíme naprosto jasně odsoudit odsuzovat, dokud takovéto postupy nebudou definitivně jaksi vyloučeny. Paní, případ paní Sáry Bahrami, jejíž zajišť za, mm, která byla zadržena v prosinci 2009 po oslavách tam EU vlastně eh, drží, trvá na tom, že tato paní, která je, má občanství iránské i nizozemské, musí před transparentní a spravedlivý soud. Paní Bahrami nep je také evropskou občankou, musí eh, mít možnost využít jak právní, tak konzulární pomoci. My, my budeme tedy velmi zblízka sledovat případ paní Bahrami a to ve spolupráci s diplomatickými kruhy EU v, eh, v Teheránu. My i členské státy EU budeme nadále odsuzovat porušování lidských práv v Iránu. Dokud tato porušování budou trvat, budeme to dělat veřejnými prohlášeními, bilaterálními vztahy či osobními jednáními. Děkuji. Herzlichen Dank. No, děkuji srdečně. A nyní následují řečníci podle frakcí. První je paní Angelili za eh, frakci Evropské strany lidové. Dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Mučení, kamenování, nelidské praktiky, barbarské praktiky, které brutálním způsobem porušují lidská práva. Eh, sotva lze nalézt slova, abychom pojmenovali tyto eh, násilné přehmaty. Čteme-li dopis této ženy, tak je to velmi zlé. Ptá se, jak se mám vůbec připravit na to, že eh, po mně budou házet eh, kameny. Eh, strach ze smrti sílí čím dál více. Evropský parlament by měl tento výkřik zoufalství přijmout a vyslyšet a nenechat tu ženu samotnou. Mezinárodní světové společenství států se musí snažit zabránit této popravě. Musíme mít odvahu prokázat, že jsme připraveni zatížit diplomatické vztahy a vstoupit do krize. Nesmíme se stát eh, komplici, spolupachateli. My, svobodní eh, mužové a ženy, eh, musíme dát najevo iránské veřejnosti, že máme sílu dále protestovat a tím propůjčíme sílu i jim. Je to společnost, která potřebuje naši podporu a e, zatvrzelost. E, ten režim spoléhá na strach a e, potlačování lidských práv a svobod. Musíme tudíž eh, vyslat jednoznačný signál, že tyto praktiky nebudeme tolerovat. Děkuji vám a nyní eh, za frakci Progresivní aliance socialistů a demokrací má slovo Muniste Unkiza dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedající. Homosexualita mírová účast na manifestacích. To jsou, to jsou všechno eh, přestupky, které v Iránu vedou k ostrým trestům. Tři osoby byly odsouzeny a to by se v Evropě nemohlo stát. Pak jsou tu nástroje, mezinárodní nástroje pro ochranu práv. To přece nejsou žádné trestné činy a nemůžete eh, k potom odsoudit eh, lidi k, ke smrti. Jsou tam mezi nimi i nezletilí. My socialisté eh, litujeme, že v těchto případech se hovoří o přestupcích, protože to jsou individuální postupy a my žádáme, aby nikdo nebyl popraven. Čili je potřeba tyto případy revidovat a chceme, aby byl ratifikován zákaz eh, poprav eh, v Iránu. Žádáme misi OSN, která by hlídala situaci respektování lidských práv v Iránu. Je potřeba zakázat iránské vládě takové cesty, protože ta potlačuje práva jednotlivce. Obhájci lidských práv jsou tam trestáni a my chceme poradit další opatření proti. Děkuji a nyní za Alde paní Rákes. Děkuji, paní předsedkyně. Lidská práva v Iránu jsou stále pošlapávána, ale my věříme ve svět bez eh, trestu smrti. Minimálně 350 lidí bylo popraveno v Iránu v roce 2009. Toto je vysoké číslo v nedávných týdnech se živě diskutuje také v Nizozemsku o, Irán, o lidských právech v Iránu, protože nyní má být popravena nizozemská občanka. Iránský režim neuznává dvojí občanství a proto nemá právo na obhájce naši právníci se setkávají vždy s obviněnými v vězení po celém světě, ale v Iránu toto nejde. Toto je globální záležitost a právě proto bychom se jí měli zabývat. Dnes hovoříme o lidech, o ženách, o individuálních osobách, které jejichž životy jsou vlastně pryč. Zara a Zakina nejsou výjimkou rukou z tisíců dalších vězňů v Iránu, jejíž hlasy nejsou slyšeny. Iránská vláda by si měla uvědomit, že nelze dále takto postupovat, protože takto se bude zesilovat izolace Iránu. Je spíše postarat se o dobrý život občanů v Iránu, protože justice je také důležitá. Není, třeb, není možné, abychom dovolili kamenování žen a také zaručili beztrestnost těchto činů. Ne, smíme dále přihlížet této situaci. A lidská práva, to jsou základní práva a právě proto jejich zneužívání musí být potrestáno. Děkuji vám. A nyní za zelené paní Lochbieler tři minuty. Paní předsedkyně, o pozadí obou dvou poprav se již hovořilo. Právě proto chci se nyní zmínit o tom, že v Iránu existuje hnutí aktivistů, kteří se vyslovují proti kamenování a pro ukončení této kruté praxe. Nyní vzniklo hnutí na základě těchto akcí. Bývalý šéf Ayatollah Saui také za zbručil, zastavil kamenování v minulých letech, ale v Iránu může každý soudce svine svůj vlastní rozsudek. A výbor pro soudní rozsudky v, také zrušil odstavec o kamenování a také má dojít k revizi zákoníku byl předložen návrh, který však musí být schválen radou. A rada také musí stanovit, zdali to ustanovení je v souladu s ústavou. Tento návrh e, také navrhuje, aby kamenování zde nebylo uváděno, ale také rada by mohla navrátit kamenování do zákoníku. EU musí udělat všechno pro to, aby byla schválena Eh, zákonná úprava, která kamerování zakáže a právě proto musíme apelovat na iránský parlament. Zde zůstává také naše obava o osud obou dvou žen. Neexistuje žádná záruka, že tato žena nebude ukamenována. Ona by mohla také eh, být eh, pověšena, tedy popravena protože se bude tvrdit, že byla zapletena do vraždy svého manžela. Je třeba, aby byl prověřen právně její případ. A s tím se již musí začít a je také důležité, že milání místo předsedkyně Ashton toto požaduje. Děkuji srdečně za eh, evropské konzervativce a reformisty Charles Tenok dvě minuty. Paní předsedkyně, ještě jednou tento parlament diskutuje brutální teokratický režim v Iránu. Iránské úřady nemilosrdně popravují mladistvé a dospělé i děti. Ženy, které se dopouštějí cizoložství, jsou kamenovány podle práva šarí, protože se jedná o zločiny sexuální. A stále ještě tam tam platí um, výkon trestu smrti. Irán um, vlastně iránská interpretace um, ale trestných činů, kterým, uh, které podléhají uh, sazbě uh, popravy, je velmi rozsáhlá. Dnes eh, budu hovořit o 16-letém chlapcovi, který je odsouzen eh, k smrti z důvodu údajné homosexuality, což není ale pravda. Jeho advokát eh, musel jít do ilegality, protože byl proti němu vydán zatýkač. Dále pak případ Aštianiové, ta byla obviněna z cizoložství, korupce a pak ještě i neslušnosti, protože se objevila před novináři eh, bez šátku, ale eh, to přitom eh, nebyla vůbec ona a navíc je ještě obviněna z údajné vraždy měli bychom být pevní v našem odsudku um, otřesných uh, porušování uh, lidských práv Iránem. Stejně tak, jako um, uh, musíme odsoudit jejich vývoj jaderných zbraní a um, cíl vymazat z mapy Izrael a podobně. My apelujeme dnes v tomto parlamentu na iránského prezidenta, aby projevil rozvahu, ale musím říci, že v tomto ohledu nemám velkou naději. Děkuji. Děkuji vám. A za frakci Sjednocené evropské levice dávám nyní slovo paní Anan. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Obrovská vlna obav a protestů vzniká proti tomu, co se odehrává v Iránu. My všichni chceme nějak přispět, aby slovo spravedlnost měla, mělo smysl. Proto odsuzujeme odsouzení eh, paní Bar- Barmany a také odsuzujeme eh, to, že paní Sakine Mohamady Astiany má být ukamaná, ukamenována. Chceme jejich osvobození. Trváme na tom, aby všechny státy respektovaly hodnoty aby skutečně se nemísil stát a církev, aby to skutečně nebylo svévolné rozhodování mezi hříchem a spravedlností. Odsuzujeme trest smrti ve všech zemích a tudíž žádáme eh, iránské soudní orgány, aby zrušili tyto tresty smrti, aby zakázali různé popravy a aby také zakázali využívání eh, mučení. A nyní Francesco Speroni, jedna minuta za AFD. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já chci jenom dodat eh, svůj hlas k těm ostatním, k těm ostatním, které tady zazněly a vyžadují, abych, aby se přestalo s kamenováním a samozřejmě chci osvobození paní Sakine a všech žen které musí požívat veškerých práv, která jim náleží. Předchozí řečník musí pochopit, že toto všechno vyplývá ze základní fundamentalistického nepochopení islámu jako takového. Děkuji vám a nyní se dostáváme k dalším nahlášeným řečníkům. Paní Macony dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat našemu parlamentu, který prakticky jednomyslně souhlasil s tím, abychom dnes projednali tento bod. Já jsem o tom žádala spojil spolu s paní Angeli a připojili se k nám spousta poslanců. Jde o to zachránit život, protože to může možná být poslední den pro Sakine a to osouz, ten rozsudek nesmí být vykonán. O co, jedn, o co se tady jedná? Je to příběh jako u mnoha jiných iránských žen a mnoha mladých dalších lidí. Je opravdu potřeba eh, jiné vztahy s Iránem, protože tento režim pošlapává základní práva, ignoruje volání mezinárodní komunity. Je tady vysoká představitelka Unie která už udělala dvě prohlášení, a to v červnu a červenci. Také schromáždění OSN přijalo několik rezolucí a připravovalo moratorium týkající se trestu smrti. Avšak Irán má své místo v OSN a tam hájí práva žen a my nemůžeme přistoupit na tuto pozici Iránu. My musíme hájit lidská práva. Je to naše zodpovědnost, kterou musíme nést, protože jinak to nepůjde ve směru integrace země. My tedy musíme národním vládám také říci, co dělat. Mladí Italové v Itálii manifestovali a říkali, asi toho moc nedokážeme, možná zachráníme jeden život, ale ne všechny. Čili tato mobilizace, tím chci říct, je jenom první krok, půjdeme dál, ale musíme zastavit styky s Iránem. Paní Kosta, 1,5 minuty. Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně, paní předsedkyně. Douf, doufal jsem, že to bude trošku zaplněnější aula. E, pomocí této diskuse se chce parlament připojit svůj hlas ke všem těm, kteří se mobilizovali v posledních dnech, aby řekli ne rozsudku smrti Sakine. A po výzvě, kterou vydal její syn, a abychom také řekli ne všem dalším eh, popravám po těch vágních roz, eh, soudech, které jsou v Iránu. Eh, práva lidí, práva žen jsou neoddělitelná a pokud jedna žena bude ukamenována, tak tím budeme trpět všechny a všichni. Naše vysoká představitelka paní Ashton a pan, paní komisařka Reding by Hmm, žádali milost pro Sakine. Skutečně všechny kroky byly učiněny na mezinárodní úrovni proto, aby Sakine nebyla popravena, aby byla osvobozena a tím vznikl nový impuls pro moratorium trestu smrti a pro demokratizaci Iránu. Naše eh, frakce sociálních demokratů naplánovala na zítra večer a sice mm, do dvora, který je před budovou. Vlastně takový, takovou minutu ticha se svíčkami mm, proto, aby Sakina nebyla opomenuta, aby skutečně jsme na ní nezapomněli a chceme opravdu tvrdší zásah ze strany Unie protože co se týče lidských práv, Evropská unie tady hraje o svoji důvěryhodnost ve světě. A nyní má slovo paní Kiel Nielsen za zelené. Případ paní Sakine, který pochopitelně nás tady združil dnes večer a mobilizoval spoustu občanů v Evropě, musí také umožnit zmínit situaci jiných žen. Mám na mysli zejména Zaru Barami, která je v naprosto stejné situaci, které hrozí poprava. A to po soudu, který se odehrál za podobných situací, byly tam nátlaky, izolace po dobu několika měsíců, násilí, mučení pro získání doznání. Potom všechno už zase není uznáváno a všechno odůvodněno božím prstem, žádný advokát, žádná obrana a tak dále, obhajoba. Pak tu tady byl zmíněn ten chlapec nezletilý, který také nemá žádného advokáta. Pak tu máme novinářku, která hájí mezinárodní práva a je to vlastně vězenkyně e, názorová podle mezinárodního hlediska a nikdo pro nic uděl, vlastně nic neudělal, ona také ohrožena popravou. A myslím si, že náš parlament, když se mobilizuje pro Sakine a podobné případy, my chceme tedy zrušení trestu smrti, moratorium pro všechny tyto popravy a okamžité propuštění všech, kteří se zúčastnili mírových protestů a pochopitelně osvobození těch nezletilých, protože v, tě, v této zemi je také odsuzováno mnoho nezletilých. Také chceme vstup Čes, Červeného kříže. Nyní pan Rossi, jedna minuta. Numerosi esponenti della società civile Mnozí zástupci občanské společnosti a také politici a intelektuálové i zástupci katolické církve se mobilizují, aby dosáhli propuštění této ženy, která byla odsouzena eh, k ukamenování, ukamenování z důvodu eh, cizoložství. A eh, to na základě mučení. Oběť byla k tomuto přinucena, k tomuto doznání, mučením. A došlo k eh, hrůzným krotostem. V posledních letech eh, byli mnozí eh, již eh, takovýmto způsobem mučeny a mnoho žen je vězněno. Z tohoto důvodu je nutné a nezbytné, aby Evropa promluvila jasně a hlasitě. Děkuji vám a nyní má slovo paní Štrifla. Paní předsedkyně, vážený, vážení pánové komisaři, dámy a pánové, jménem své kolegyni Rašida Daty bych chtěla promluvit jménem EPP, která je dnes v Paříži, nemohla přijet. Napsala to ze dvou důvodů. Jednak bych chtěla, aby se Evropský parlament připojil k mezinárodnímu společenství a vládám a osobnostem světa, které se zasazují bojují za osvobození obou žen a také za to, aby iránské úřady stáhly své rozhodnutí o ukamenování. Iránský parlament byl vždy pardon, Evropský parlament byl vždy přímluvcem lidských práv a musí eh, říci jednoznačné ne eh, těmto odsouzením. A popravám, eh, hrozen, eh, eh, avizovaným popravám. Není, nejde o vměšování, jde o zásadu. V tomto případě nejde pouze o paní Sakine. Paní Daty chce, aby se Evropský parlament zasazoval jednoznačně proti násilí na ženách. Zakine se stala chtě nechtě příkladem pro všechny případy tato nizozemská občanka v podstatě je příkladem boje proti všem těmto obviněním. Běží to i v televizi a podobně. My musíme, kolegové, eh, být hlasem těchto dvou žen, které se musí dokázat obhájit. Jenom vás vyzývám jménem paní Daty, abyste masivně hlasovali pro podporu a vydali tak signál těm, kteří vydávají takové rozsudky. Děkuji vám a nyní má slovo paní Gomes 1,5 minuty. A další jména, to jsou jenom některé z tisíce jmen eh, režimu, které odsoudil režim v Teheránu. Ibrahim Sakime Nasiany je odsouzena k, ke smrti. Tato země porušuje veškerá občanská práva a jsou to všechno zločiny, které škodí iránskému režimu. Byly tisíce lidí, kteří protestovali proti popravě Sakine, byl tam eh, hlas, který žádal určité změny z iránské, iránského režimu. Co je ovšem nejdůležitější pro to prohlášení, které bude přijato zítra, paní předsedající, jsou ustanovení, která říkají, že to, ti, kdo jsou odpovědní za tyto věci v Iránu, mají mít zákaz vstupu do EU a vyžadujeme, aby Rada i Komise přijali opatření pro ochranu, efektivní ochranu těch, kteří bojují za demokracii v Iránu. To se týče současné situace v Iránu, ale týká se to také nás v Evropě, protože pro nás jsou to hlavní hodnoty a my musíme je šířit po světě. Paní Kavalio, jedna minuta. Paní předsedkyně Sakine Ašteány je symbolem nespravedlnosti, a nespravedlivých procesů v Iránu a porušování lidských práv. Já chci pozvednout svůj hlas ve prospěch těchto žen. My musíme bojovat proti nerovnosti práv žen v Iránu a také proti kamenování musíme bojovat proti diskriminaci žen. My tak také toto všechno musíme dělat ve prospěch iránských žen a v rámci boje za demokracii v Iránu. My musíme také ocenit odvahu mnohých mužů a žen v Iránu v boji za demokracii a jde nám především o slušnou budoucnost všech lidí a všech občanů v Iránu. Děkuji vám a nyní Catch the Eye a nyní máme opět daleko větší počet kandidátů, kteří chtějí hovořit, než které můžeme přijmout. Mohu vyvolat pouze pět lidí a první je paní Kolárská Bobinská. Jedna minuta, prosím, je vám k dispozici. Děkuji, paní předsedkyně. To, co se děje v Iránu, je hrůzné, ale také protesty, které tam probíhají, jsou důležitým signálem a my musíme propůjčit podporu a odvahu bojovat. Myslím eh, a navrhuji, abychom vedli samostatnou debatu na toto téma, tak aby eh, naše akce byla jednoznačnější. Eh, Madame Eštenová se snaží o nejrůznější akce ale mm, nedostává se i odpovědi. A chceme-li, abychom byli viděni a vnímáni jako Evropský parlament a Evropská unie, která hájí hodnoty lidská práva po celém světě, chceme-li být efektivní v tom, co e, činíme a e, říkáme, tak bychom e, měli vyhradit tomuto tématu samostatnou debatu. Měli bychom hovořit o jednotlivých typech akcí, které pak můžeme zrealizovat bez snaze o efektivnost. Děkuji. Děkuji a nyní má mm, slovo pan Čološ. Já bych eh, navrhoval hodit kamenem po Iránu. Jak někdo může přistoupit na takovéto jednání s člověkem? Víte, že při kamenování je žena vlastně pohřbena do země až po prsa, čili musí být opravdu změněn eh, islámský kodex. A e, víte, že ten kámen je vybrán tak, aby neublížil málo a nezabil hned? A co říci na e, reakci Ami Radanáma, který Ženevě nás ujišťuje, že není možné urážet e, obviněného. Jaký cynismus. Co tedy můžeme udělat v Evropě proto, pro tu takzvanou vinnou, pro paní Mohamedy Jaščany. Já bych navrhoval azyl v Evropě, to ještě nikdo nenavrhl a to je něco, co bychom mohli přidat do prohlášení. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo paní Barbara Dica. Děkuji, paní předsedkyně. E, e, iránský e, režim vynesl hrůzný rozsudek pro eh, tuto ženu. A proto mu... Esta semana saldremos delante... Irán eh, totiž eh, vlastně nesmí vykonat tento rozsudek smrti a proto chceme, aby každý poslanec udělal opravdu všechno, co je v jeho silách, aby zabránil tomuto barbarství. Je to naše povinnost eh, li lidí a žádám paní Ashton a pana komisaře pro lidská práva, aby udělali všechno pro to, aby Mezinárodní úmluvy byly dodržovány, i kdyby měly být přijaty politické opatření, aby skutečně byl Irán pod tlakem. A nyní paní Morva, jedna minuta, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně před deseti lety jsem se začala zabývat lidskými právy a také právy žen jako právnička. Již pracuji 20 let a bojuji proti agresi proti ženám. Já již jsem také napsala o tomto tématu dvě knihy. Já odsuzuji veškerou agresi proti ženám, ale přesto, přeze všechno, chci, chci vyzvat paní Ešt ten, aby udělala něco jiného, aby necestovala do Iránu, ale také do Maďarsku, do, ale aby cestovala do Maďarska a zabývala se tam lidskými právy. Od té doby, co jsem zde v parlamentu, tak stále hovoříme o porušování lidských práv Iránu, i když v Evropské unii, v Maďarsku, tak jaké byly spáchány takovéto činy. E, policie zavírá oči před takovýmito činy. Bohužel uplynul vás čas a poslední řečnicí je paní Madeira. Děkuji, paní předsedkyně. Op obhajování paní Sakany znamená obhajoba života jako takového. Charta lidských práv a také veškeré ústavy v našich členských zemích eh, se upisují principu in individuální důstojné, individuálního důstojního života. To znamená, že to není záležitost pouze jedné osoby, ale všech občanů, kteří chtějí eh, život na celém světě. Žádný úřad, žádná autorita vás, nás nemůže připravit o naše individuální práva. Je třeba jednat velice rozhodně, proti eh, zemím, kde se uplatňuje nadále trest smrti a porušují se lidská práva. To znamená, že my musíme také přerušit například obchodní styky. Je třeba říci, že toto už stačí. Na závěr má slovo ještě jednou komise. Paní předsedající, Jménem komise bych chtěl poděkovat parlamentu za tuto diskusi. Nemáme bohužel mikrofon. A ze strany komise vás mohu ubezpečit, že učiníme vše, co je v našich silách, abychom se postarali o to, aby iránské orgány si zasedly za jednací stůl a doufám, že se to i takto projeví v rámci diplomatických jednání. Jménem paní Eštonové chci říci, že se neomezíme na veřejná prohlášení a chci vám říci, že poslední zasedání či jednání mezi místním zasedáním zastoupením EU v Iránu s iránskými úřady proběhne, respektive proběhlo 29. srpna. A udělali jsme všechno pro to, aby tato jednání proběhla dobře. Děkuji. Prava je tímto ukončena a hlasování proběhne ve středu ve 12 hodin. Dalším eh, bodem jednání jsou nyní i jednominutové příspěvky a řečnice a řečníci dnešního večera byli již eh, informováni o tom, že jim byla přidělena řečnická doba, protože panuje velký zájem. Jako prvním, první řečnice